Dobré odpoledne, pokračujeme v našem zasedání. Dnes ráno jsme si eh, absolvovali celou řadu eh, rozprav a eh, hlasování a dnes odpoledne budeme také hlasovat. Ale Eh, ještě předtím, než se sál zaplní eh, poslanci a než to bude rušno eh, před nadcházejícím hlasováním, tak využijeme té hodiny, která nám zbývá k tomu, abychom diskutovali o korupci. Jak víte, tak poprvé během tohoto mandátu Evropského parlamentu eh, se eh, zabýváme eh, boji, bojem proti korupci jakožto evropskou prioritou. Boj proti korupci je nyní klíčovým zájmem komise. Je to dobrá zpráva, že bojujeme proti korupci, že se snažíme zavést evropské standardy pro analýzu situace a toho, jak bojovat proti tomu, tomuto eh, nešvaru, a to nejen v zájmu eh, Evropské unie, ale i eh, jejich hodnot, především důvěry občanů v evropské instituce a instituce členských států. Takže existují dobré důvody, proč komise vypracovala první evropskou strategii boje proti korupci což je velice dobrý pracovní materiál, který analyzuje současnou situaci eh, korupce eh, v současné Evropě a nabízí celou řadu nástrojů, jak proti ní bojovat. Eh, ještě jednou děkujeme komisařce Malmströmové za to, že nám, tento, že nám toto téma odprezentuje a že nám něco poví o zprávě komise. Potom bude samozřejmě prostor pro diskuzi. Takže vítejte, paní komisařko, a máte slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, vážení poslanci. Jsem ráda, že jsem znovu tady v parlamentu a chci vám samozřejmě představit zprávu eh, o boji proti korupci a potom zodpovědět případné otázky. Evropský parlament nás neustále podporuje v boji proti korupci a já vám velice děkuji za to, jak podporujete mě i eh, mé zaměstnance v průběhu celého mandátu. Eh, během nejrůznějších debat jste poukazovali na to, jak korupce podkopává veřejnou důvěru v demokratické instituce, eh, jak podkopává vnitřní trh a maří investice a jak organizovaný zločin nachází peníze, jak le, nachází způsoby, jak legálně investovat své ilegální peníze. To všechno je samozřejmě pravda a daňové poplatníky to ročně stojí eh, miliardy euro. Náš odhad z roku 2011, který je patrně poměrně střízlivý, zní, že eh, korupce stojí eh, Evropskou unii ročně 120 miliard eh, euro ročně, což je ekvivalent jednoho evropského rozpočtu. A zvláště v době krize určitě existuje jiné využití pro tyto peníze. peníze. Komise tedy zkoumá tuto problematiku, už pracujeme eh, na této zprávě velice dlouho, aby byla co nejsolidnější. Přijali jsme ji eh, minulý týden a zpráva eh, předkládá přehled o situaci v jednotlivých členských zemích, jak se tam bojuje proti korupci, eh, jaké jsou právní předpisy a nástroje a také eh, návrhy a doporučení, jak mohou členské státy boj proti korupci eh, posílit. Zpráva samozřejmě ukazuje, jaká je úroveň korupce v jednotlivých členských státech a ukazuje se, že korupce existuje překvapivě ve všech členských státech. Není žádný členský stát zcela bez korupce. My vycházíme z dat eh, služby eh, Eurobarometer a ta ukazuje se, že plných 76% evropských občanů si myslí, že korupce je široce rozšířená eh, v jejich domovské zemi a 50% občanů se domnívá, že úroveň korupce v jejich zemi se zvýšila, což je samozřejmě pouze subjektivní vnímání, nicméně i to je závažný signál. Jedna třetina občanů se s korupcí osobně setkala a 40% evropských firm, na které jsme se obrátili, považuje korupci za překážku pro podnikání v Evropě, což je samozřejmě velice závažné. Veřejná debata o korupci eh, silně vzrostla za poslední rok. Eh, protikorupční politiky jsou vysokou prioritou eh, nejrůznějších zemí, politických stran či jiných hnutí. A vzniká celá řada nových zákonů a institucí a mnoho e, protikorupčních strategií. To je samozřejmě velice dobře, my tento vývoj a pokrok vítáme a e, já v té, v té, ta zpráva poukazuje na velice dobré postupy a praxe e, v jednotlivých zemích. Nicméně zpráva také říká, že to nestačí. Výsledky nejsou e, uspokojivé. A to ve všech členských státech. Stávající legislativa není patřičně vymáhána a politické závazky k vymícení korupce jaksi scházejí. Také chybí povědomí o celoplošném vlivu korupce a je zapotřebí šířit toto povědomí eh, ve všech oblastech, ať už jde o místní veřejné zakázky nebo financování politických stran. Proto voláme po zlepšení v celé řadě oblastí, ať už jde o financování politických stran v některých členských státech. Jinde eh, jde o korupce eh, ve veřejných zakázkách, ty jsou největším problémem. Dalším příkladem jsou místní orgány, nebo například to, že pacienti studenti eh, musí eh, platit eh, neoficiálně pod rukou, aby se dočkali odpovídající zdravotní péče. To je další problém a zpráva obsahuje konkrétní doporučení pro všech 28 členských států. Zprávu připravila komise na základě podkladů od národních expertů, akademické sféry a tak dále a proběhla celá řada seminářů a konzultací s odborníky. Zpráva obsahuje eh, hodnocení stavu korupce v celé Evropské unii, potom eh, část tematicky zaměřenou na veřejné zakázky a potom konkrétní kapitoly eh, s doporučeními pro 28 jednotlivých členských států. Tato doporučení se samozřejmě liší stát od státu, ale jsou tu příklady jako posílení standardů odpovědnosti, Eh, posílení eh, mechanismů vnitřní kontroly eh, v rámci státních úřadů nebo eh, zlepšování efektivity eh, politiky proti střetům zájmu, eh, efektivnější implementace boje proti korupci na místní úrovni v oblastech, kde je korupce vysoká, zlepšit chod soudu a státního zastupitelství, zajistit, zajistit nezávislost protikorupčních agentur tam, kde existují, zajistit, že trestní řízení stíhání v korupčních případech e, není, bráně, není zamezeno tím, že jde o volené politiky, e, ochrana mechanismu, ochrana e, whistleblowerů, zlepšení situace v mnoha oborech, jako je například obrana, zajistit transparentnost lovingu, zavést strategie pro státem vlastněné podniky, zlepšit transparentnost veřejných výdajů a e, veřejné zprávy. To jsou příklady těch doporučení, které vydáváme pro konkrétní případy. Jak už jsem řekla, tak jsme také podrobněji proskoumali oblast e, veřejných zakázek. Jak víte, jedna pětina evropského HDP e, se ročně vynakládá na veřejné tendry, na služby a zboží Eh, a 25 eh, těchto eh, zakázek jde nad rámec pravidel evropských pravidel pro veřejné zakázky. Tím se zabývá eh, OLAF na žádost Evropského parlamentu, ten eh, přednesl výsledky loňského října a řekl, že pouze v pěti sektorech osmi členských států stála korupce 1,4 až 2,2 miliardy euro ročně. A podle eh, eurobarometru vydaného minulý týden jedna třetina podniků, které se účastní veřejných tendrů, říkají, že korupce jim zabránila zakázku získat. Zpráva také navrhuje členským státům, aby se lépe snažili eh, vymicovat korupci ve veřejných zakázkách pomocí systematičtějšího využívání eh, posouzení korupčního rizika, také zavedením vysokých standardů transparentnosti pro celý cyklus veřejných zakázek a stejně tak potom eh, provádění kontraktu posílení interních i externích kontrolních mechanismů, zajištění koherentního přehledu rozšiřování povědomí o prevenci a posílení sankcí pro porušování pravidel e, veřejných soutěží. Všechny detaily jsou obsaženy e, v této e, první zprávě. Je to opravdu první, zprávě, první zpráva, což je velký krok vpřed velice důležitý krok, protože nyní máme kompletní přehled o situaci v členských státech a máme návrhy, jak postupovat dále. Nyní e, budeme naslouchat vám, samozřejmě členským státům, e, aktérům z občanské společnosti a budeme spolupracovat e, na plnění těchto doporučení. V letošním roce spustíme program na podporu členských států, eh, která, který má pomoci plnit naše doporučení. Budeme eh, přenášet boj proti korupci do dalších politických oblastí, eh, jako je politika soudržnosti, rozvojová pomoc, rozšíření veřejné zakázky a tak dále. K tomu jsme se zavázali už dříve, ale naše zpráva znovu potvrzuje, že v následujících letech bude zapotřebí opravdu e, široký přístup. Budeme také se zabývat evropským semestrem na podporu e, evropské ekonomiky a budeme dále hodnotit e, potřebu nové legislativy ve střednědobém horizontu. A další zpráva bude následovat za dva roky a bude schrnovat, jaký pokrok mezi tím nastal. Doufejme, že pokrok tedy nastane. Naše zpráva samozřejmě není jediným způsobem, jak bojovat proti korupci, nicméně je to nástroj a my si nemůžeme dovolit tento nástroj přehlížet. Těším se tedy na následující diskuze a na to, jak budete přenášet tuto debatu do členských států. Ještě bych se chtěla, pane předsedo, zmínit o jednom problému, o kterém jsme se bavili už eh, mnohokrát. A to je otázka eh, PNR. Já začnu evropskou směrnicí o PNR. Vy o tom víte lépe než kdokoliv jiný, že e, tato zpráva byla loni v červnu vrácena do výboru a e, my jsme e, před několika dny v Atenách měli neformální debatu a členské státy, respektive jejich ministři, jednomyslně volali potom, že e, tato směrnice se musí nějakým způsobem vyvíjet a my v komisi jejich volání vyslyšíme. Mezitím členské státy zavádějí své vlastní systémy PNR na základě své národní legislativy, e, což je dáno e, bezpečnostní hrozbou, které, Evropě, které Evropa čelí. A PNR by mohla být eh, dobrou, eh, dobrou cestou, eh, jak bojovat proti různým osobám, které cestují do Evropské unie. My ale zatím nemáme PNR na e, evropské úrovni a proto e, komise poskytne finance nebo spolufinancování některým těmto e, národním aktivitám, aby dosáhla co nejlepší koherence mezi jednotlivými systémy a aby nastavila vysokou nízkou úroveň eh, ochrany dat. Ale bez patřičné evropské legislativy eh, jsou naše možnosti poměrně omezené. Pouze směrnice o eh, PNR by zajistila patřičnou úroveň ochrany osobních údajů v celé Evropské unii. My víme, že jde o velice citlivou problematiku, jak v tomto výboru, tak v celém parlamentu, ale doufám, že najdeme způsob, jak spolupracovat na boji proti terorismu a zároveň uchovávat vysoké standardy ochrany ochrany osobních údajů a soukromí. PNR se také týká Ruska. Já jsem před několika týdny byla v Moskvě. Ruská federace prostřednictvím svých ministrů potvrdila komisi, že nebude žádat data z PNR bez explicitního souhlasu Evropské unie. Místo toho bude používat legislativu eh, IPA, eh, která vstoupí v platnost v červenci 2014 a eh, PNR eh, je také téma při diskuzích s Mexikem. Mexiko má svou vlastní legislativu na schromažďování PNR a souhlasilo s odložením této legislativy, eh, dokud my to nevyřešíme na straně Evropské unie. My jsme v kontaktu s mexickými partnery, hovořila jsem s nimi minulý týden a e, budeme vysílat delegaci do Mexika na konci března, aby bylo vidět, že samozřejmě e, podporujeme Mexiko v tom, aby využívalo e, data PNR. A dále, pokud jde o dialog o víceletém finančním rámci a politice a programování, tak já jsem požádala generálního ředitele pana Manservisiho, aby e, výboru Libe předložil přehled o e, pokroku. E, jak víte, tak s vaší podporou jsme usilovali o co největší transparentnost. Pan Manservisi vedl dialog se všemi členskými státy a předávám všechny informace, abyste byli plně spraveni o ději. Ten dialog neprobíhá na eh, politické úrovni, ale na vysoké úrovni státní zprávy, takže budete mít úplné eh, informace od sekretariátu už velmi brzy. Takže eh, tímto jsem odpověděla předem na některé otázky, aspoň doufám, pane předsedo, ale samozřejmě ráda odpovím i na další případné otázky poslanců. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Já myslím, že není třeba zde zdůrazňovat, ale ani také přehánět význam této tematiky nejenom pro nás, tedy členy výboru Libe, ale pro evropské občany, kteří čekají, abychom eh, eh, plnili eh, úkoly, aby peníze daňových poplatníků se vynakládaly řádným způsobem. To není pouze otázka Eh, důležitosti, mm, protože, jak jsme zjistili, tedy ty náklady spojené s korupcí rostou raketovým tempem. A také ale třeba je i eh, zajistit, že eh, občané budou mít důvěru v, ve své zástupce nebo v ty, kteří zastaví určité funkce ve státě. A, aby věděli, že prostředky, které eh, oni vlastně na to vynaloží, takže budou řádně použity, což je ještě umocněno krizi, kterou už zažíváme šestý rok v EU. Nyní tedy si vyslechneme eh, členy Eh, výboru, pokud mají zájem, takže pod, vím, že by teď měla nasledovat diskuze, a, takže mám tady pár přihlášených. Pana Ana Gomez jako první. Děkuji, já chci poděkovat paní komisařce Malstremové za eh, tento referát, za tuto zprávu. Eh, čekali jsme na níž minulý rok a nakonec si dorazila. Skutečně je to významná zpráva a já s velkou pozorností jsem si přečetla kapitolu věnovanou mé domovině Portugalsku. je to skutečně přesný obrázek. Přesně se tam analyzuje problém, kde se uvádí, že Portugalsko nemá, nemá strategii boje proti korupci, nemá mechanismus boje proti korupci a vnímání občanů je takové, že aspoň 90% říká, že u nás korupce je velký problém a že se to ještě zhoršilo v posledních třech letech. No, tyto poslední tři roky, také to jsou tři roky bailoutu a dohledu ze strany trojky, včetně Evropské komise a Evropské centrální banky. Vnímání občanů, že korupce se zvýšila za poslední tři roky, to je i moje vlastní vnímání a to je škoda. To Eh, neplatí pouze pro Portugalsko, eh, ale ani Evropská unie nemá eh, svoji strategii boje proti korupce. To vyplývá z té zprávy, která nám ukazuje, že korupce není tedy všude přítomná v Portugalsku, Řecku, ale i v Německu a všude. Je to pan evropský jev, který je hodně způsoben i tím, že v podstatě jsme zde měli systém, kde dominovaly finance a to zcela bez kontrol. A situace určitě se v Portugalsku za poslední tři roky zhoršila. A to s požehnáním Evropské komise. Program privatizace například eh, v Portugalsku, a to platí pro Řecko a tak dále, to je největší zdroj pro korupci a Memorandum of Understanding, memorandum, které bylo podepsáno, aby se eh, tedy provedl ten bailout, tak tam se vůbec nehovoří o korupci, jak s tím bojovat. Strategie chybí. A i eh, tedy ta daňová amnestie, mm, která u nás byla provedena s požehnáním trojky, no tak to je v podstatě nejlepší způsob, jak legalizovat výnosy z korupce a v podstatě jak potom převést eh, tyto výnosy z korupce eh, do daňových eh, rájů a tam platit minimální daně a nikdo se nad tím nepozastaví. To je všechno s požehnáním Evropské komise. Já hm, jsem vzala na vědomí, co jste řekla. Skutečně hm, za to děkuji za tu zprávu, ta je dobrá a ukazuje, co je třeba provést. Ano, vy jste řekla, že toto bude součástí evropského semestru. Já s tím souhlasím, to je nutnost. A je třeba všechno zveřejnit pak. Já navrhuji, alespoň pokud jde o moji zemi. To je pro mě mm, takový obrázek tak, eh, tak, tohoto problému. A vy máte tam konkrétní případy. Vy tam třeba zmiňujete i ten případ těch ponorek, které Německo prodalo Portugalsku, ale i Řecku. To pro, tam je to taky velký zdroj problému. Tam již probíhá eh, trestní řízení, vyšetřování. V Německu i lidé byli usvědčeni z titulu korupce v Řecku a v Portugalsku, ale v Německu je netrestají. No, byl to obchod. A já sama jsem eh, chtěla tedy eh, Eh, získat eh, z Německa tedy mm, <clears throat> ty eh, soudní dokumenty a prokurátor mi řekl, že to je tajné. V tomto obchodě to je flagrantní případ korupce, mm, tedy v, těch obraných veřejných výběrových řízeních těch případů je spousta podobného charakteru a občané mají pocit, že to nikam nevede i přesto, že Portugalci začali trestní e, vyšetřování řízení, které vedlo do Německa, ale nic, k ničemu se nedospěl, nedospělo, protože zde ta politická odpovědnost, ta přece je na bedrech pana Barosa, předsedy mm, mm, Evropské komise a i tedy premiéra Portugalsko a proto v podstatě to bylo v Portugalsku tak zmanipulováno a vždycky, když ten prokurátor státní zástupce na něco přijde, tak se mu to odebere a předá jinému státnímu zástupci ten případ. Evropa tedy by měla jednat a evropský semestr to je vynikající příležitost. A další symbolický příklad eh, ponorky, to je jeden případ, to se netýká pouze Portugalska, to se týká Portugalska, Německa, Řecka, i o dalších zemích, ale potom ještě další příklad, kde komise přímo nese odpovědnost vláda, eh, eh, eh, tedy rovníkové Gviny, jeden z nejkorumpovanějších režimů, tam se rozhodli, že se uzavře dohoda, že v podstatě vstoupí do kapitálu portugalské banky, která byla předmětem bailoutu, to znamená, že byla zachráněna z peněz poplatníků tedy daňových poplatníků z Portugalska automaticky, ale to přece není možné. A já si myslím, že v tomto případě Evropská komise eh, v tom také nese svůj podíl viny, tedy Evropská centrální banka. To je jasně skorumpovaný obchod. Děkuji za velice vášnivý projev, paní Gomez, a nařčení, která zde padla. Vy jste Máme zde celou řadu řečníků a omezený čas. Pan De Jong také. Pan De Jong, máte slovo, pane De Jongu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní komisařce za prezentaci zprávy. Já myslím, že to bylo v roce 2011, kdy poprvé se konalo neformální zasedání eh, s poslanci kdy mm, poslanci tedy býváte A my jsme hned získali dojem, že skutečně vy jste hodně angažujete v této oblasti a to vyplývá i ze zprávy. Jak řekla i Ana Gomeš, také je to zpráva plná zajímavých, zajímavých informací a vy určitě i křížově si zjišťujete informace z jiných zdrojů ani jsem tam neschledal hodně nějakých chyb, omylů, takže jsem rád, že ji máme. To lze než uvítat. Mám celou řadu bodů, které bych chtěl zmínit jednak. To je spíš otázka. Ve zprávě se píše, že ta drobná bagatelní korupce již není problém, a vy správně podotýkáte, že třeba eh, přístup eh, k zdravotním službám a k veřejným službám v některých zemích to je pořád velký problém. A eh, nebude zmiňovat, ale tam občané skutečně řekli, že musí dát úplatek za tyto služby, což je nepřijatelné. Nevím tedy, jak to do sebe zapadá všechno. Já myslím, že ano, je třeba se zaměřit na veřejné zakázky, ale pro mnoho občanů skutečně ta malá korupce, ty, to uplatkářství, to je pro ně velice flagrantní, evidentní a já bych tedy apeloval, abychom udělali rozdíl mezi tím rozšířeným jevem, tou rozšířenou formou eh, Eh, tady ve veřejných zakázkách, ano, na jedné straně, ale potom i tam i zvláštní, kouru, zvláštní kapitolu, která se týká toho malého uplatkářství. A potom zde komise správně apeluje na členské státy, aby správně implementovali směrnici o soukromé soukromé korupci. Ale moc tam nepíšete. I když já jsem, se, já jsem neprostudoval každou přílohu, ale nenašel jsem tam toho moc o Eh, korupci mezi soukromými subjekty, třeba mezi podniky. Tady máme přece evropský nástroj, to je velice zajímavé, protože kromě Rady Evropy si nemyslím, že by takové podobné nástroje existovaly jinde. A je třeba zdůraznit, kde se to děje. <clears throat> Kdy se to děje, když třeba podnik, firma nebo někdo ve firmě třeba má kontakt s někým v jiné firmě a jak si mm, a nějak nelegálně jak si, si dohazují zakázky za úplatky. Potom širší téma. Myslím si, a to byly ty dva první body na seznamu opatření z roku 2011. To se týkalo evropských institucí. Pokud chcete poučovat členské státy, co dělat, tak nejprve je třeba si udělat pořádek doma. A tento týden zrovna máme další příklad sedmi poslanců, kteří byli obviněni z toho, že mm, měli konflikt zájmů. Eh, eh, v Evropském parlamentu jsme měli to případy, potom i v Evropské komisi, v agentuře a v agenturách a i tedy eh, expertní skupina, o kterou má zájem Evropský účetní dvůr, takže je zde i mm, jsou zde případy, do kterých jsou zapletené evropské instituce. Tak bych rád, abychom tam měli i kapitolu o evropských institucích, i ve vztahu tedy s členskými státy. Určitě to by veřejnost ocenila. Také otázka o ekonomických dopadech. Tak jak i to zmínila Ana Gomeš. Korupce v některých evropských zemích. Třeba vy říkáte, že v Řecku Situace se nezlepšila, ale ta pracovní skupina Task Force proti korupci v Řecku je aktivní, ta byla vytvořena z iniciativy Trojky. A můj závěr je, že asi se to moc nezmění tady s takovou pracovní skupinou, ale jak změnit eh, to, aby skutečně ta černá ekonomika nebyla čtvrtinou celé ekonomiky nebo pětinou, jako třeba v Itálii. A by skutečně to byly země eh, řádně konkurenceschopné v eurozóně. To je běh na dlouhou trať. A potom ještě poslední věc. Teď eh, volby se blíží a teď teprve dostáváme tu zprávu. Tak já si kladu otázku, eh, co s tímto tématem uděláte? Vím, že teď vůbec je velký boj o to, co dostat do programu na březnovou plenárku. A, hm, tedy, co navrhujete? Jak pomoci komisi? Třeba, aby se toto dostalo na pořad eh, nového parlamentu, určitě to bychom ocenili, protože hm, třeba moje skupina, my máme o to velký zájem třeba bychom mohli vám mm, poslat takový eh, dopis, tedy abychom něco nechali konkrétně o našim nástupcům, Parky My ovšem má, my máme na programu hlasování, které je důležité, nicméně máme slovo. Eh, já se omlouvám, že jsem eh, zmeškal tu prezentaci, ale chtěl bych se zmínit o těch problémech, které leží jaksi na okraji korupce. Eh, prokázat korupci eh, v rámci nějakého trestního postupu je eh, někdy velice obtížné, a mě by zajímaly ty kontrolní mechanismy, které existují v členských státech v oblasti střetu zájmu. My jsme často obvinováni z toho, že my samozřejmě rozhodujeme o tom, jak se bude nakládat s rozpočtem, jak se bude nakládat s penězi. Evropské instituce jsou skorumpované, vždycky evropské instituce pouze mrhají penězi a já pořád argumentuji ve své svém regionu, že to zkrátka není pravda, že většina těch peněz se vynakládá v rámci našich zemí. A e, většina těch otazníků existuje v našich státech. Takže e, já bych e, chtěl říci, že podle mého názoru by komise měla mnohem eh, rázněji hledat umístění těch problémů, protože jinak si lidé nikdy nepřestanou toto myslet. Nepřestanou si myslet, že bez ohledu na to, co komise dělá proti korupci, bez ohledu na to, jak se snaží posilovat kontroly a řešit konflikty a tak dále, tak bude čelit těmto obviněním. A pro mě, no, podle mého názoru, by bylo velmi užitečné i v mé zemi, která považuje své protikorupční standardy za e, velice e, vysoké, tak i tam existují značné slabiny. E, výsledkem je ztráta zdrojů z Evropské unie. Takže já bych rád, kdyby to komise mnohem jasněji specifikovala. Děkuji, paní Guillaume. Velice rychle, abychom měli čas na odpovědi. Jenom pár slov. Eh, samozřejmě hm, tady jsou různé údaje, už jste to oznámila pro různé země, ale důležité, jak to vnímají občané. Eh, bez pochyby je tady rozlišování mezi vnímáním a realitou, ne? Alespoň doufáme, ale když se podíváme na perspektivu budoucí zprávy, jak plánujete používat kritéria, která by byla měřitelná. Eurobarometr eh, a další kritéria. Proto, pardon, protože eh, údaje z Eurobarometru zase nejsou až takovými kritérii. A potom, co se týká kapitoly o evropských institucích, počítáte také s tím, že se budete zaobírat tímto problémem v evropských institucích? Děkuji, pan Bronx. Vaše prezentace šla eh, daleko nad rámec korupce a eh, evropských eh, institucí. Šlo o takový obecní socioekonomický přehled. Mohli bychom omezit korupci na jakousi pozitivní pobídku ke změně názoru a nebo jak si posílit sankce v případě odhalení jsou lidé, kteří mají e, ekonomický či politický život, díky němuž jsou zranitelní. A do jaké míry země e, využívají finanční pobídky k tomu, aby e, ovlivňovali zainteresované strany, vlády nebo i jednotlivce. Byl jeden případ asi před deseti lety ve Spojeném království, já nebudu nikoho jmenovat, protože o to tu nejde, a v tomto případu eh, určitý eh, politický sponzor eh, měl konexe s, jistou zemí, která má poněkud napjaté vztahy se svými sousedy a zjistilo se, že sponzoroval všechny kandidáty na jistou vysokou politickou funkci což působilo tak nějak divně a já jsem vždycky měl pocit, že tam, kde eh, dochází k politické korupci, tak tam člověk podporuje někoho, eh, o kom doufám, že vyhraje. Ale tady eh, to tak zkrátka nebylo, tady si ten člověk chtěl koupit lojalitu každého, kdo by případně vyhrál. A další otázkou je potom, to, že korupce je alespoň ze začátku tak subtilní, že téměř eh, není postřehnutelná. Může jít eh, o pozvánky, lichotky a podobně. Nemusí jít rovnou o eh, hotovost v obálce. A všichni, kdo rozhodují o e, veřejných otázkách, by měli mít nějaké školení v tom, aby e, rozeznávali tuto formu e, korupce. Já jsem nikdy takto osloven nebyl, což přičítám svému nedostatku veřejného vlivu. Děkuji. Děkuji, pane Bronci, a nyní paní Panajotová. Благодаря, господин председател. Аз също ще бъда съвсем кратка с един въпрос. Děkuji vám, pane předsedo, budu velice stručné. Děkuji paní komisařce nejenom za to, že mezi nás dnes přišla, ale také za to obrovskou práci, kterou skutečnila při zpracovávání této zprávy. Pravdou je, že celá řada zemí v Evropě mm, čtou tuto zprávu. Před několika lety, od té doby, co Bulharsko a Rumunsko vstoupili do Evropské unie, docházelo ke kontrole potírání korupce a tato zpráva ukázala, že nejenom tyto dvě země mají problémy, vždyť se ukázalo, že jiné země mají na lokální úrovně ještě závažnější problémy než tyto dvě země. Jaká budou legislativní opatření komise, protože je zcela zjevné, že potírání korupce se musí odehrávat v celé Evropě. Děkuji, ještě jsem viděl pana Muldra na seznamu, takže máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, já také nemůžu se vyjadřovat k tomu úvodnímu projevu, protože jsem tu nebyl. Nicméně čtu noviny a e, můžu říci, e, že velice vítám úsilí komise a taková zpráva by se měla opakovat každý rok, protože jde o velice užitečný text. E, je tam jeden omyl, už to tu zmínil pan De Jong, a sice, že jsou z toho vynechány evropské instituce, což působí, jako by snad byly úplně bez poskvrnky a s jistým štítem, což je poněkud pochybné. A e, já mám takový dojem, že e, jestliže komise kontroluje Evropský parlament a Evropský parlament kontroluje komisi, e, tak ty vztahy by mohly být poměrně obtížné. Nicméně pro veřejnost by bylo lepší, kdybyste příště zacházeli se všemi rovnoceně, evropské instituce nevýjímaje. Děkuji, nyní je čas na odpovědi od komisařky Malmström a já jen chci poznamenat, že ano, je to pravda, že tato zpráva eh, měla eh, dopad na většinu členských států a to eh, z dobrého důvodu. Já si myslím, že to byla chápána e, tak na základě hloubkové analýzy, že korupce e, je problém, který snad možná náleží nějakým novým členským státům někde na okraji Evropské unie, nicméně tak tomu opravdu není. Korupce je e, všude, což je třeba si přiznat. A riziko které, plyn, které vyplynulo z toho, že bychom nebojovali proti korupci dostatečně efektivně, je třeba brát velice vážně. Tady nejde o nějakou jednu konkrétní zemi, tu či onu, ale jde o nás všechny. Je také faktem, že vnímání korupce také vzrůstá a to z dobrého důvodu. Je to proto, že občané jsou čím dál naštvanější ohledně nerovného zacházení a ohledně těch obětí, k kterým jsou eh, nuceni. tím eh, nepovedeným eh, řízením krize. A dále e, existuje e, přehled e, různých komparativních analýz, nejrůznějších nástrojů, které jsou nám k dispozici, ale těch není dost k tomu, abychom si uvědomili velikost té výzvy, která před námi stojí. Takže my bychom se měli chovat inovativně, měli bychom se chovat odvážně a zasadit se o naše hodnoty, bránit naše hodnoty a vytvářet nové nástroje. E, samozřejmě e, některé z nich e, jsou určitou vyhlídkou, například Evropský úřad veřejného žalobce, ale nejen to. Probíhá, probíhá pokrok v oblasti společných standardů trestního práva, abychom mohli na tyto problémy reagovat společně v příštím mandátu Evropské komise a Evropského parlamentu, který bude ještě relevantnější razantnější než kdy dřív, pokud jde o odpovědi na e, obavy e, občanů. My musíme e, ty obavy odstranit patřičným způsobem. To je nutnost, to je naše první priorita hned po květnových evropských volbách. Paní komisařko, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, za všechny otázky a připomínky. A děkuji také vám, vážení poslanci, protože jste e, nás podporovali e, během práce na této zprávě. Samozřejmě tam měla být hotová dříve, nicméně práce na ní byla velice obtížná, abychom dosáhli patřičné rovnováhy, abychom nezdůrazňovali jednotlivé mediálně známé případy, ale abychom opravdu odhalili ty struktury a slabá místa e, jednotlivých států. Takže e, šlo o velice složitou práci a e, časově náročnou. Také jsme se během tohoto procesu hodně přiučili. E, efekty nejen v médiích už jsou patrné. Já dostávám stovky dopisů od občanů, jednotlivců, kteří mi ohlašují případy korupce a chtějí se zapojovat a chtějí pomáhat v našem úsilí. A stejně tak celá řada členských států se na nás obrátila s tím, že chce s námi vést dialog. E, stejně tak samozřejmě e, volení členové národních parlamentů a schromáždění. Takže ta angažovanost je vysoká a my bychom toho měli využít a měli bychom e, posilovat ten intenzivní dialog o tom, co dělat a jak to dělat. Dialog jak formální, tak neformální. Tématem letošního roku byly zvoleny e, veřejné zakázky, e, příště to může být zdravotnictví nebo drobná korupce nebo soukromý sektor. My jsme zkrátka chtěli vybrat nějakou oblast, ke které existuje hodně údajů, abychom mohli e, stanovit jasný postup. Evropské instituce jsou z toho vynechány a všichni máte naprostou pravdu, že vynechány být nebyly. Bylo to mým úmyslím, my už jsme začali psát kapitolu na toto téma, ale ukázalo, ukázalo se, že je velice velice těžké hodnotit sebe sama. Kdyby komise hodnotila komisi, tak samozřejmě ta kapitola by byla eh, velice měkká, velice slabá. Eh, také bychom museli hodnotit komisi a radu. Tady by bylo potřeba vymyslet, jak to eh, dělat, například vybrat nějaký nezávislý orgán nebo podobně. To bychom opravdu chtěli s vámi prodiskutovat. Jak to udělat uvěřitelným způsobem, aby šlo o seriózní dokument. My bychom samozřejmě měli být skromní a pokorní. Evropské instituce eh, nejsou zcela nepolíbené korupcí a je zapotřebí eh, odhalit praktiky, které eh, probíhají. Já si uvědomuji, že se blíží konec mandátu a je samozřejmě na vás, jestli něco nezmíníte ve svém usnesení o poststokholmském procesu, což by, byl potom, což by byla pobídka pro příští poslance a příští komisi. My eh, zkoumáme kontrolní mechanismy eh, ohledně eh, evropských peněz, které často scházejí. Ano, to je zmíněno u několika členských zemí. Pro paní Guillaume, ano, my, si vš- my vnímáme to povědomí, které je často vyšší než skutečná úroveň korupce, protože lidé jsou často frustrovaní z politiků a vidí všechno černě. Ale my jsme často se ptali lidí, byli jste někdy požádáni o úplatek, předali jste někdy úplatek, viděli jste předání úplatku na vlastní oči, což už jsou potom e, konkrétnější data a z nich potom vzniknou statistiky srovnatelné pro všechny členské státy. Takže v příští zprávě už budeme mít e, více e, údajů založených na konkrétních případech korupce, které se dostaly k soudu. Eh, pane Bronci, ta definice zní eh, zneužití pravomoci pro soukromý zisk. To je definice, kterou používáme pro korupci. Je to definice Organizace spojených názorů. Je poměrně široká, ale obecně přijímaná a eh, využívána často i v akademické sféře. My se zabýváme problémy financování politických stran, lobbingu, úplatku, nedostatku transparentnosti. To se neustále opakuje v různých zemích Eh, pak eh, ten eh, další mechanismus, ten jaksi není v mých rukou, nemůžu soudit, kdy by měl skončit, ale pokud jde o korupci, tak tady je celá řada problémů v členských státech, které se dají zkoumat a porovnávat a získávat z nich ponaučení. Takže, jak jsem už říkala, toto je velice důležitý první krok a následující týdny budou klíčové, protože teď se bude e, definovat, jak budeme postupovat dál. My samozřejmě tímto nekončíme, budeme pracovat na další zprávě a budeme vyvíjet tlak na členské státy, aby se jí zabývali e, na Radě ministrů vnitra už nyní eh, komunikujeme s některými členskými státy a parlamenty ohledně této zprávy. Takže děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě sem pozval. Eh, děkuji za vaši podporu a těším se na pokračování eh, dalších dialogů. Děkuji, paní komisařko, všichni děkujeme. To byla velmi dobrá prezentace první zprávy o korupci v Evropské unii. Můžeme jen doufat, že ji budou následovat Další kroky které by nás měly posunout vpřed směrem ke zlepšení stávající situace, protože e, takové kroky jsou stále akutněji potřebné. Nejen e, analýzy nástrojů, ale také vnímání e, korupce mezi občany a vytvoření společných standardů a Doufám, že eh, ta zpráva přispěje k nějaké změně v příštích letech, aby se snížilo to všeobecné povědomí o korupci. Musíme zkrátka proti korupci bojovat efektivněji, eh, potlačovat ji a eh, vymicovat ji. Takže děkuji, paní komisařko Malmström, to je všechno. Vidím, že poslanci přicházejí na hlasování, takže pojďme na to. There will be a recess. Takže malá pauza, abyste se mohli usadit a připravit kartičky. Pět minut přestávka.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 Dobře, děkuji. Takže jste připraveni. Prosím. Všichni usazeni, připraveni, kartičky připraveny. Prosím, kolegové, posaďte se a ti zde v sále. Tak, prosím o klid. Posaďte se a prosím o klid, o ticho, protože před námi je dost komplikované hlasování, které potrvá také určitou dobu. Čeká nás hlasování o, o návrhu zprávy. Podepsal kolega pan Claude Moraes, který je zpravodajem k programu sledování agentury pro národní bezpečnost OSA, orgány pro sledování v různých členských státech a jaký je dopad na základní práva občanů EU a na transatlantickou spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitra. Začneme. Jako obvykle budu číst čísla návrhu a tam, kde to bude nutné, tak to prověříme. Kompromis jedna, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis dva, Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis tři, Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis čtyři, Pro. Proti zdržel se. Přijat. Kompromis 5 pro, proti, zdržel se. Přijat. Návrh 142. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Myslím si, že byl přijat, ale prověříme. Prověříme, já myslím, že přijat, ale prověříme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. SND má jednoho navíc, takže jeden navíc od socialistů, takže teď v pořádku, uvidíme. Končím hlasování. 25 ku 22 přijato. Pane předsedo? A teď? Ano? Tady někdo chtěl slovo? Z pléna pan Michel. Pane předsedo, já čekám na kartičku. Dorazí, dorazí. Já jsem hlasoval pro. Tak jeden navíc. Ten hlas pro navíc. Dobře. Takže nemění se tím výsledek. Výsledek se tím však nemění. A teď jsme... Teď máme kompromis číslo 6. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Nyní je to 151. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 152. Pro. Proti zdržel se zamítnout, 153, prověříme, prověříme 152, dobře, 152 elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování, jeden navíc od socialistů, není v pořádku, 20 ku 33 zamítnout, 152 pro, ne, omlouvám se, 153, 153. Ano, to už bylo, 153. Pro, proti, zdržel se, zamítnut. Prověříme. Chcete to prověřit? Ano, skutečně. Dobře, prověříme 153. 153. Končím hlasování. 19 33 zamítnuté. Kompromis 7. Jde pro proti, zdržel se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijat. 157 pro, proti, zdržel se zamítnut. 158 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 9 pro,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 zdržel se přijat. Nyní kompromis, ne, ne, 188. Nyní 188 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnout 179 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnout 180 pro. Proti zdržel se. Myslím, že zamítnout. Prověříme, prověříme, prověříme. 180, 180, prověříme. 180. Jeden navíc od socialistů je v pořádku. Končím hlasování. Zamítnout Benátské 68. 181 pro, proti zdržel se zamítnut, 182 pro, proti, zdržel se přijat. Prověříme, dobře, prověříme 182, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Nyní 185 pro, proti, zdržel se zamítnout. 183 pro, proti, Není to jasné. To nebylo jasné, uvidíme. 183, prosím, zvedejte ruce. Prověříme. Zahajuji hlasování, to nebylo vůbec jasné. Končím hlasování. Je to jasné, samozřejmě. 34 proti 17 pro. 5 se zdrželo, ale zvedejte ruce, ať je to jasné, protože jinak to nevidím. <clears throat> Kompromis 14. 14 pro. Proti. Zdržel se přijat. Kompromis 15 pro Ano. Kompromis 15. Aha. Aha. Tady je takový polo pozměňovací návrh 188. První část. První část kompromisu 14. Pořád ještě budeme hlasovat tedy první část návrhu 188. Ne, hlasujeme o druhé části. Hlasujeme o druhé části. Kde pro? Proti. Zdržel se zamítnuta. Nyní kompromis 15. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis 16. Mm, zde máme dílčí hlasování. První část. První část. Pro. Proti zdržel se přijata, druhá část pro, proti, zdržel se přijata. Dobře, prověříme, prověříme. Druhá část návrhu 16, kompromisu 16. Hmm. 34 proti 23 přijato, což znamená, že se dostáváme tímto Sto devadesát sedm a 211 identické jsou. 197, 211. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Takže. Takže. Kompromis 17 pro. Paní Matěje, co byste si přála? Co byste chtěla prověřit elektronicky? No dobře. Takže prověříme 197 a 211. Zahajuji hlasování. Končím. Třicet pětku, dva přijato. A pokračujeme. Kompromis 17 pro, proti, zdržel jsem přijat. 213 pro, proti, zdržel se, přijat. 214 pro, proti, zdržel se, přijat. 215 pro, proti, zdržel se zamítnut, 216 pro, proti, zdržel se zamítnut, 217 pro, proti, zdržel se zamítnut, 218 pro, proti, zdržel se přijaté, 219 pro, proti, zdržel se přijat 220 pro, proti, zdržel se přijat. 221 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 17a pro, proti, zdržel se přijat. 224 a 200, ne, kompromis 18, omlouvám se, pro, proti, zdržel se přijat. Nyní 224, 25 dohromady pro, proti, zdržel se přijatý. Kompromis 19 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis, ne, 228 nyní pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 20 proti, zdržel se. Přijat kompromis 21 pro, proti, zdržel se. Přijat kompromis 21, ano. Aha, já jsem přeskočil návrh Jana Muldera 231, přeskočil jsem, takže vracíme se zpátky ke 231, ano. Nyní hlasujeme o 231, kde pro, proti, zdržel se, zamítnut. Nyní se dostáváme, nebo nyní zpátky tedy. 232, ještě pro. Proti, zdržel se, zamítnut. Opět kompromis 21 pro, proti, zdržel se, přijat. 236 pro, proti, zdržel se, zamítnout. 237 <clears throat> pro, <clears throat> proti, zdržel se, přijat. Kompromis 22. Chtěl byste prověřit? Prověřit, dobře. Prověříme 237. 237 elektronicky zahajuji hlasování. Kon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 ku 25, jeden se zdržel přijato. A kompromis 22 pro, <clears throat> proti, zdržel se. Přijat 240 pro, proti, zdržel se zamítnut, 241 pro, proti, zdržel se přijato, 243 pro, proti, zdržel se zamítnut 242 pro, proti, zdržel se přijat 246 pro, proti, zdržel se zamítnuto 245. Prověříme 246 elektronicky. Dobře, 246. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 24 k 32 zamítnuto. Nyní 245 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 247 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 248 pro. Aha, ne, omlouvám se, 252. Hm. 248, no to máme pořád hlasovat, ne? Takže tím se dostáváme k 251, kdo je pro. Proti. Stažil se. 245, 249. <laughs> Proti. Zdržel se, zamítnuto. 250 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto 255 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 259 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 256 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 258 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 257 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 260 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 261 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 263 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 262 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 264 pro, proti, zdržel se, přijato. 265 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se, přijato. 269 pro, proti, zdržel se, přijato. 270 pro, prověřit, prověřit 269. Chcete? 269. Někdo tady chce prověřit? Dobře. Tak 269. Zahajuji hlasování. 269. Končím. Dobře, konec. Končím. 33 k 25 bylo přijato. 270 pro, proti, zdržel se přijat. 271 pro, proti, Není to jasné, není to jasné. Teď to musíme prověřit. 271. Zahají hlasování. zahají hlasování. Končím hlasování. 208 27. Skutečně těsné ale ano, odhlasováno, přijato. 272, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. Kompromis 24, pro? Proti? Zdržel se, přijato. 282, pro? Proti? Zdržel se, přijato. 279, pro? Aha, 277, to jsem neřekl. Aha, tak to se omlouvám, to jsem přeskočil, 277. Takže hlasujeme o 277 pro. Proti. A není to jasné, takže prověříme 277. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 k 32 zamítnuto, takže 279 není kde pro, proti, zdržel se přijat, 280 pro, proti, zdržel se přijato, 281 pro, <clears throat> proti, zdržel se přijato, 283 byl stažen a 284 pro. Proti. Zdržel se přijato. 285 pro. Chcete prověřit? 284, dobře, 284. Prověříme 284. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 ku 26 přijato. A teď se dostáváme k 285. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 286 pro. Proti? Zdržel se přijato. 287 pro. Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijatko. 26. Kompromis 26 pro proti, zdržel se přijat. 302, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. 300, no, dobře, zamítnut, pardon, omlouvám se, ano, zamítnut. Kompromis, ne, ne, ne, 303, není 303 pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 27 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 28 pro, proti, zdržel se přijat, 315 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 29 pro, proti, zdržel se přijat, 322 pro, proti, zdržel se Zamítnut 323 pro, proti, zdržel se zamítnut 324 pro, proti, zdržel se zamítnut 325 pro, prověříme, prověříme 324, 324, prověříme, zahajuji hlasování. Nyní konec.

zdržel se, zamítnuto. Kompromis 39 pro, zdržel se, přijato. 330 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 331 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 332 eh, pro, proti, zdržel se. 333, ne, zamítnuta. Aha, to bylo zamítnuto. 333 pro, proti, držel se zamítnuto. 334 pro, proti, držel se zamítnuto. 336 pro, proti, držel se zamítnuto. 300, ne, zamítnuto, ano. Chcete prověřit? Chcete? Dobře, Prověříme 336, prověříme 336, dobře. za hlasování. Tak, kon, takže konec hlasování. A 35, 21, 1 se zdržel zamítnuto. Takže nyní se dostáváme 335, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 337 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdržel se, přijato. 340 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 341 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 32, kdo je pro, proti, zdržel se, Přijato kompromis 33. Kdo je pro? Chcete prověřit? Dobře. Kompromis? Dobře. Paní Matěje. Dobře. Takže elektronicky zkontrolujeme, hlasujeme. Zahajuji hlasování. Kompromis 32. Kompromis 32. Kompromis 32. Elektronická kontrola. končí hlasování. 32 ku 25 přijato. Nyní kompromis 33. Pro, proti, zdržel se přijat. Nyní eh, eh, 354 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 355 pro, proti, zdržel se zamítnut, kompromis 34 pro, proti, zdržel se přijat, kompromis 35 pro, proti, zdržel se přijat, 367 pro, proti, zdržel se přijat, 369 pro, pro 68, aha, takže ten první byl přijat. Ne, předchozí byl přijat, takže tento odpadá. 368 odpadá. Ne? Málo? Ne, neodpadá. Omlouvám se. 368 tedy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijat. 369. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnut. 370 pro Prověříme, dobře, prověříme. 369, bude pro, omlouvám se. Elektronicky prověříme zahy hlasování. Dobře. 369, takže 369, končím hlasování. No, 36 21 zamítnu. Přijato, omlouvám se, přijato, přijato. Nyní 371. Ten odpadá. Kompromis 36. 30, pardon, 370. 300, návrh 370 je pro. Proti. Slyšel se. Přijat. 371. Ne, odpadá. Kompromis 36. Kdo je pro? proti, zdržel se přijat. Kompromis 37 pro, proti, zdržel se přijat. 379 pro, proti, zdržel se zamítnut. 380 pro, proti, zdržel se přijat. 381 pro, proti, zdržel se zamítnut kompromis 38 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 39 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 40 pro, proti, zdržel se přijat. 403, kde pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 41 pro, proti, zdržel se přijat. A nyní se dostáváme až k 421. Kdo je pro? Proti? Takže to nebylo jasné. Zopakuji. 421 pro. Proti? Zdrželi se? Já myslím, že přijato, ale můžeme ověřit elektronicky. 421 ověřujeme. Já myslím, že přijato, ale ověřujeme. Otevírám hlasování, končím hlasování. Ano, přijato. 422. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 423. Pro? proti, zdrželi se, přijato. 424 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 42 pro, proti, zdrželi se, přijato. 383 pro, proti, zdrželi se, přijato. 429 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 430 pro, proti, zdrželi se, přijato. 431 pro, proti, zdrželi se, přijato. 432 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 442 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 449 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 450 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 451 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 452 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 453 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 454 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 48 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 49, oddělené hlasování. První část. Pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže teď 460. Ne. Omlouvám se. Až 466. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 50. Oddělené hlasování na tři části, takže první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, to není zcela jasné, ověříme. Druhá část elektronicky, Musíte dávat ruce nahoru, jinak budeme pořád ověřovat. Hlasujeme o druhé části. Končím hlasování. 23 proti, 23 pro, 40 proti, jasně zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže teď 467 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 468 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 471 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 473 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 475 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 477 pro, omlouvám se, 476 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 477 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 52 pro, Ověříme? Dobře. Takže ověřujeme 477. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 34 pro, 24 proti, nikdo se nezdržel, přijato. Kompromis 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 482 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 54 pro, proti, zdrželi se, přijato. 483 pro, 86 pro, proti, zdrželi se, přijato. 487 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 490 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 489 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 488 pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 491. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 492. 492 a 493 Znovu 492 a 493 jsou identické oba dva. Pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 494 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 495 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 496 pro, chcete ověřit 494 nebo 495? Dobře, tak ověřujeme 495. Zahajuji hlasování. Končím hlasování.

proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 507 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 508 pro, proti, Zdrželi se? Zamítnuto. 57 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete ověřit? Ověřujeme kompromis 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 37 eh, proti 20 přijato. Takže přeskočíme na identické návrhy 512 a 513. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 514. Pro? Proti? To nebylo jasné. Ověříme 514. Ověříme elektronicky, zahajují hlasování. Končím hlasování. 36 proti 21, to je jasné. Takže 515 a 516 identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 58 pro. Proti? Zdrželi se? Přijato. 518 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 519 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 520 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 521 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. 8, 9, 10 a 11 unblock pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 61 pro, 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 62 pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 20 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 63 pro, proti, zdrželi se přijato. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 64 pro, chcete ověřit? Co chcete ověřit? 25?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 Já vím, že jsme všichni unavení, ale když nebudete zvedat ruce, eh, tak eh, budu předpokládat, že se nehlásíte. Kompromis 65. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 33 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 35 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 34 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 36 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 37 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 40 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto 41 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tak, teď máme 46 pro, proti, zdrželi se, nebo, nebo to odpadá, pletu se? Ne. Máte pravdu, o tom musíme hlasovat? 46 a 44 a 45 identické pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Je to zamítnuto? Ověříme. Ověříme 44 a 45 eh, elektronicky. Ověřujeme nebo ne? Ano. Klode, ty mě pleteš. Teď už vidím, že koordinátor ukazuje, že ano. Takže v pořádku, nicméně sociálních demokratů je o jednoho více. Teď končím hlasování. Takže přijato. Přijato. A teď 46. Pro. Proti. Není to jasné. Myslím si, že přijato, ale musíme ověřit. Já vím, že jste unavení, ale prosím vás, vedejte ty ruce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Třicet proti 26 přijato. 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 je technická oprava, nehlasuje se 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 67 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se, přijato 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 62 pro, proti, omlouvám se, proti, zdrželi se, zamítnuto 63. Ne, ověřujeme 62. Zvedejte ruce, i když jste unavení. Jinak tady bude zmatek já vidím eh, na koordinátorech, eh, jak za nimi vysí ta kritická masa, takže pořádně. 62. Nebo nějaké střídání. Dobře, v pořádku. 40, 33 eh, proti 23 přijato. 63. Pro Proti? Zdrželi se? Přijato. 64 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 65 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 66 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 68 pro. Proti zdrželi se přijato. Kompromis 69 pro. Proti zdrželi se přijato. 72 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 73 pro. Proti zdrželi se přijato. 74 pro mně se zdálo, že přijato, ale ověříme. Ověřujeme 73. 73. Ověřujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zcela jasně zamítnuto. 74 pro. Proti. Pokud si to tam eh, SD nevyjasní, tak eh, o čem hlasujeme? 74. Hlasujeme o 74. 74, kdo je pro? Tak. Proti. Přijato. 75 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 76 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 76 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 78 pro proti, zdrželi se, přijato. 79 pro, ověřujeme, 78. 78, zahajuje hlasování, končím hlasování. jedna proti 26 přijato. 79 pro. 79 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 81 pro, 81 pro, proti, Uvěříme. Nebylo to jasně vidět. 81 hlasujeme. Končím hlasování. 33 proti 25 přijato. 82 pro, proti, zdrželi se, přijato. 83 pro, proti, zdrželi se, přijato. 84 pro, 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. 85 pro, Co chcete ověřit? 83 a 84? Dobře, tak hlasujeme o 83. Ověřujeme 83. 83. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Třicet pět, dvacet tři, přijato. Teď ověřujeme 84. 84 ověřujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. To přijato. Takže teď 85. Pro. Proti. A co SD? Nikdo nezvedá ruce? Pro. Aha, dobře. 86. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 87 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 88 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 89 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 90 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 91 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 92 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 93 pro proti, zdrželi se, zamítnuto 94 pro, proti, zdrželi se, přijato 95 pro, Přijato nebo uh, zamítnuto? Já se omlouvám, já jsem to spletl. Bylo to zcela jasně přijato. Ověříme, dobře. 94, zahajuji hlasování. 94. Přijato. Končím hlasování. 42.15. 95 pro. Proti. Ověříme. 95. Hlasujeme. Končím hlasování.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 Už eh, jsme skoro u konce. Kompromis 74 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 117. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 118 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 119 pro proti, zdrželi se, přijato, 120 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď konečně hlasujeme o e, textu e, jako celku, hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Končím 33 pro, 7 proti, 17 zdržení. Takže zpráva je přijata. Děkuji, pane Morási. Děkuji. Ale ještě to není za námi. Ještě máme eh, jednu zprávu, která také není úplně jednoduchá, a to je eh, hodnocení soudnictví eh, v oblasti trestního práva a právního státu. Takže prosím, ještě hlasujeme o jedné zprávě. Neodcházejte, neopouštějte sál, ještě, ještě máme jedno hlasování. Tak prosím, nedezertujte a pokud nutně musíte, tak potichu. Tak, jdeme na to, začínáme. Utěžte se, prosím, soustřeďte se. Hlasujeme. Začínáme. 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Tím se dostáváme Moment. Jury 3. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 49 byl stažen, 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 51 pro, proti, zdrželi se, přijato. 52, staženo, 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 Podle zvednutých rukou bych řekl, že přijato, ale ověříme. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Ještě nekončím hlasování, třetí část, teď končím. 38 eh, proti, 12 pro, zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 69 a 70 od identické. Pro, proti, zdrželi se přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, ověříme. Je to asi nejspíš stejná konstelace jak to, jako předtím, ale já jsem to od oka špatně odhadl, protože jste málo zvedli ruce. Eh, ověříme identické návrhy 60, eh, 72. Ne, omlouvám se, 72. Končím hlasování. 31 proti 20 přijato. Jury 5. Ne, ještě 73. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Jury 5. Pro. Ověřujeme 73. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Čtyřicet osm proti, čtyři pro, takže zamítnuto. Jury pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Jury šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní úvodní ustanovení, návrh 1, kde je pro, proti, zdržel se přijat, Jury 1, pro, proti, zdržel se zamítnout, Jury 2, pro, proti, zdržel se zamítnout, prověříme Jury 2, dobře, prověříme Jury 2, je to tak? Jury 2. Jury 2, prověříme, dobře. Zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Konec. Zamítnut. Takže teď návrh. Pozměňovací návrh 2. Pro. proti, nezdržel se přijat. Návrh 4 pro, proti, zdržel se zamítnut, 6 pro, proti, není to jasné, to není jasné, takže návrh 6 prověříme. 6. Zahajuji hlasování teď. Končím hlasování. Konec nyní. Takže to je otázka zvedání rukou <laughs> jenom. Návrh 7. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Jury? Ne. Návrh 8. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Návrh 9. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 10. Pro proti, zdržel se přijat. Kompromis 8 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 15 pro, proti, zdržel se přijat. 16 pro, prověříme 15. To Dobře, prověřit chcete 15, tak prověříme 15. Zahajuji hlasování. Návrh 15. Nyní konec. 33 k 18 přijato. Nyní 16 pro. Proti. Zdržel se. Přijat. Kompromis 5 pro. Prověříme 16. Prověříme 16. Dobře. Tak ano, zahajuji hlasování. Nyní končím hlasování. Ano, 34 k 17 přijato kompromis. 5 nyní. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijaté. Nyní se dostáváme k úvodnímu ustanovení. Ne, ne, ne. Návrh 22 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 23 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 24 pro, proti, zdržel jsem. Zamítnut 25 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 6 pro, proti, zdržel se přijat. 29 pro, proti, zdržel se přijat. 30 pro, proti, zdržel se zamítnut. 31 pro, 30, 30, prověříme 30, dobře, prověříme 30, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnut. Takže teď 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 32 pro. Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 7 pro. Proti? Zdržel se přijato. Jury E pro, proti, zdržel se zamítnuto, Jury F pro, proti, zdržel se zamítnuto, 36 pro, proti, zdržel se přijato, Jury C pro, proti, zdržel se zamítnuto, Jury D pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu. Hlasujte, prosím, celé hlasování. Je, je to v pořádku. Končím hlasování. 34 ku 16, jeden se zdržel, takže podařilo se, paní Gens, děkuji. Dobře. It's over. It's over for, it's over for the day. Teď jsme skončili asi a začneme opět zítra v 9 hodin. Děkuji vám všem. Sorry, I'm sorry. Já se omlouvám, já se omlouvám. Já se omlouvám, ještě mám jeden bod. Paní Gens ho má jako zpravodajka, takže ti, eh, takže prosím členy výboru Libe, aby počkali, protože paní Gens si vezme slovo na konkrétní téma, které nebude trvat dlouho. Paní Gens, máte slovo. Most kéne beszélni. Csak, csak az eredetit javasljuk, nincs Jo. Okay, I'm really so... Dobře, já se skutečně omlouvám, že vás tady ještě zdržím asi tak dvě minutky jenom. To je stanovisko. O, je to stanovisko. Kolegové, prosím, zde v sále, prosím, trochu úcty. Spravodajce která chce hovořit. Děkuji, děkuji za součinnost, pane předsedo. Rozpočtový výbor rozhodl, že by chtěli zprávu o po naučeních z eh, víceletého finančního rámce a protože my také se do toho zapojujeme, tak máme možnost eh, připravit stanovisko, ale na poslední chvíli pod velkým časovým tlakem, jako to obvykle bývá u těchto zpráv na poslední chvíli, takže bychom rádi požádali kolegy, kteří se podíleli na vyjednávání rámce, aby schrnuli hm, Eh, ty své eh, postoje k tomuto. A samozřejmě tím uznáme práci, kterou udělal zpravodaj, a protože já myslím, že zde jsme dosáhli dobrých výsledků, byla to tvrdá práce. Všichni řekli, že se těžko vyjednávalo, protože jsme neznali konečnou částku rozpočtu, těžko bylo vyjednávat o obsahu bez znalosti konečného čísla. A především eh, to bylo těžké, pokud jde o prostředky na vnitro vyčleněné. A také bychom chtěli zmínit, eh, že <clears throat> předsednictví a komise eh, tedy se chovali konstruktivně, pokud jde o spravedlnost, ale ne pokud jde o vnitro. A zde došlo k takové tacitní dohodě mezi komisí a radou, že nevezmou do úvahy názor parlamentu takže mm, pokud jde o oddělení těchto dvou fondů a výbor Libe do toho vstoupil a mm, vstupuje tedy do vyhodnocení plnění těchto fondů a tady i my, eh, my jsme neakceptovali eh, nebo tedy další dvě instituce neakceptovaly tedy eh, tu naši snahu a <clears throat> naše právo dohledu, takže prostor je tady velice omezený pro parlament. Chtěli bychom zmínit pozměňovací návrhy, které máme k tomu a chtěli bychom, aby i občanská společnost a aktéři občanské společnosti dostali také finance, dostali prostředky z fondu, aby zde nedošlo k nějakému vaku v jejich programech, aby mohli uhradit své náklady. Tady je pouze jeden návrh. My můžeme pouze Eh, pracovat se návrhy v angličtině, protože jinak bychom eh, se nedopracovali konce, protože, poz, protože termín je 18. února. To eh, znamená příští úterý. Jinak se nám nepodaří nějak vstoupit vůbec do tohoto hlasování rozpočtového výboru. Já se na to, já se za to omlouvám. Já jsem byla požádána o to, tak jsem se snažila co nejrychleji s tímto bodem přijít. Takže Pan předseda. Prosím. Tady eh, kolegyně hovoří, takže prosím, uklidněte se. A není možné tedy takto kolem ten hluk. Ano, to asi není tak eh, zajímavé, ale eh, já myslím, že i tak je dobré, abychom také my se vyjádřili k těmto mm, mm, této zprávy o ponaučeních eh, z vyjednávání o finančním rámci, protože těch prostředků na vnitro bylo málo, takže děkuji za příspěvky a já čekám tedy především na příspěvky o těch, kteří se podíleli na vyjednávání, ale omlouvám se, jinak eh, to nejde, jinak nebudeme schopni vůbec eh, se k tomu vyjádřit. Ten termín je tvrdý, je to příští úterý 18. a vše v angličtině. Omlouvám se. Děkuji za vaši prezentaci. Takže nevím, pokud jste. Takže chce někdo se vyjádřit k tomuto, co bylo řečeno, nebo jenom to vezmeme na vědomí? Samozřejmě můžete, pane Marinesku, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to je velice dobré stanovisko, ale asi musíme zmínit určité obecné věci, protože při vyjednávání o tomto víceletém rámci, tak podle mého soudu parlament byl z toho vyloučen, protože ta částka eh, o té rozhodla Evropská rada. A my jsme, byli, eh, my jsme měli možnost pouze říci ano nebo ne, takové pravidlo. Ale já myslím, že bychom mohli udělat více, kdybychom kdybychom eh, řešili každou kapitolu, která je v procesu spolurozhodování, včetně vnitra. A, takže abychom e, ten rozpočet tedy stavěli, konstruovali ze spora nahoru a ne ze zhora dolů. To je normální způsob, jak se připravují rozpočty. Ne, že se e, pokusíme, já nevím, tam tedy představit jim, předložit jim nějaký tedy eh, vánoční stromek plný různých přání, ne, ale podívat se na jednotlivé ty politiky, agendy a co je potřeba eh, pro to, aby bylo možné je realizovat. Takže to jsem chtěl říct si, pokud dovolíte. Paní Gens, souhlasíte? Ano, úplně přesně tak. Eh, určitě i Jane Lambert také bych chtěla něco říci, takže prosím, paní Lambert. Ano, také i za naši frakci určitě souhlasíme eh, eh, s, s liní tohoto stanoviska. Ano, máme pár pozměňovacích návrhů, které bychom chtěli předložit, eh, abychom hm, tedy se, hm, abychom zasáhli do vyjednávání. Ano, skutečně Evropský parlament nebyl schopen sehrát svoji úlohu tak, jak by si býval přál a jak bychom bývali měli udělat. Takže buďme tvrdší v tomto. Ano, je to zcela pravda takto a víte, že to je něco, mm, kde skutečně parlament musí i lépe příště se interně skoordinovat, e, i, abychom všichni tedy Eh, jak si táhli za stejný pro vás. Děkuji. Ještě někdo? Jenom dvě věty k tomu. Máme termín, já se omlouvám, je velice těsný, ale já budu rád, když dostanu nějaké návrhy od pana Marinesku i od Jean Lambert. Já eh, jsem i pro kritiku, ano můžeme to poslat potom jako e, náš e, přínos pro rozpočtový výbor. Rozpočtový výbor je také kritický ze stejného důvodu, ale v některých ohledech se snažíme být pozitivní. Především e, pokud jde o agendu vnitra, protože tam agenda vnitra vnitřní záležitosti, tam skutečně to opomíjelo, bylo opomíjeno. Takže buďme kritičtí, kritičtější a já tam ráda ty vaše pozměňovací návrhy zakomponuji. Termín je úterý 18. To znamená, že dva pracovní dny vlastně nám zpívají. Dobře, děkuji za prezentaci eh, prezentaci návrhu zprávy, děkuji za krátké poznámky, ano. Takže to bylo rychle efektivní a to stačí. Zítra se uvidíme v 9 hodin.